ale můžeme udělat také velký krok směrem k boji proti změně klimatu. Děkuji vám. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. A na závěr vám maďarsky řeknu, že máme tady jeden návrh usnesení, který jsme obdrželi. A tímto uzavírám rozpravu. Hlasovat se bude ve čtvrtek ve 12 hodin. Děkuji vám za pozornost a přeji vám dobrou noc.